značným způsobem přispěl ke změně jednotlivých přístrojů, takže vidíme, že většina přístrojů nyní je A a lepší. A to je také důvod, proč nyní musíme provést reklasifikaci a také musíme požadavky na, třídy, na třídu A e, zlepšit. A také musíme brát na na vědomí, že tento štítek je velice důležitý komunikační nástroj mezi výrobci a spotřebiteli, protože Ačko tomu rozumí všichni aktéři, co to vlastně znamená, tato klasifikace. A je to velice dobrý eh, východisko, jak vysvětlovat spotřebitelům své výrobky, protože tento štítek umožňuje, aby spotřebitelé také výrobky mezi sebou porovnávali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 my máme trošku obavy, že budoucí konverzace v obchodě by mohla být velice zmatečná, jestliže se rozhodneme pro návrh komise, protože to by znamenalo, že různé produkty by měly různé vrcholné označení. Jestliže by spotřebitel řekl, já hledám novou ledničku a novou pračku eh, ekologicky účinnou, pak by obchod řekl, tak jestliže byste možná mohl si vybrat A60 od A40 od minus 20 a podobně. Bude to velice zmatené. To znamená, že to spotřebiteli nikdy nebude jasné, protože v momentě, kdy se dostaví do onoho oddělení bílého zboží, tak dávno zapomene, co vlastně hledá jestliže spotřebitel půjde do obchodu, tak by to bylo jako když se dostane do labirintu a už se z něj nikdy nedostane. To se nás také týká, protože my se musíme dohodnout na tom, že musíme zvýšit požadavky na nejúčinnější produkty a také výrobci musí vyrábět tedy nejlepší výrobky, ale spotřebitelé je posléze pak neodhalí v tom obchodě. To znamená, že také se často říkalo, že potřebujeme přechodné období a že v tomto období bude to velice těžké vysvětlovat eh, spotřebitelům. Ale jestliže Eh, bude toto přechodné období, pak bude trvat navždy, protože se to bude měnit mezi jednotlivými značkami a potom také by mohl výrobce vždy dávat účinnější produkt na trh a s, jinou, s jiným štítkem. To znamená, jestliže potřebujeme víc než sedm tříd, pro klasifikaci, protože různí aktéři navrhovali, že bychom měli jednoduše přidat další třídy k těm sedmi, který, které máme, ale já se domnívám, že nepotřebujeme více než sedm tříd. Ekodesign také vlastně uh, vyřadí určité produkty a proto bude zde dostatek místa v rámci A až G. Um, we have heard already Už jsme několikrát slyšeli, jak by se dal vyřešit problém přechodných období a tak, aby tomu spotřebitelé eh, rozuměli. Eh, my nemůžeme se vyjádřit k výsledkům eh, komise, poněvadž my jsme dosud neviděli mm, ta zdrojová data. Nicméně, eh, pokud se týče eh, jiných studií, tak eh, tady výsledky komise se nezhodují s tím, co s výsledkem, ke kterým došly jiné studie. Například v Austrálii mají také podobný systém a ukázalo se, že tam spotřebitelé rozumí změnám těch té energetické klasifikace a tak dále. Kdyby se tam prostě dalo také datum, podle ke kterému datu byla tato klasifikace udělána. Čili já myslím, že bychom mohli klidně zůstat, zůstat u té stupnice A až G a do rohu by se mohlo dát datum e, a tam by se potom tedy podle toho spotřebitel mohl orientovat. Jak řekla již dříve paní Podimata, Eh, tady se zmínila studie ze San Galenu. Eh, to a minus 20 ve srovnání s A až G. Podle mě bylo zajímavé, že spotřebitelé jsou ochotní zaplatit více, jestliže eh, mají energeticky úspornější věc, kterou si mohou koupit a a až G funguje dobře a naopak příliš eh, spotřebitelé neviděli rozdíly mezi A-40 nebo A-60. A když se vrátíme k té australské studii, tak eh, eh, u těch spotřebitelů bylo, oni dávali přednost tomu, když se ta studie, pardon, ta stupnice rozšiřovala směrem nahoru. Čili eh, v podstatě spotřebitelé jsou rádi, když prostě jenom mrknou na tu, eh, na tu nálepku a vědí, eh, o co tam jde, než když to musí studovat. Myslím, že se shodneme také na tom, že potřebujeme velice rychle rozřešení tady této zamrzlé situace, poněvadž je třeba prostě pohnout se dopředu. My bychom byli velice rádi, kdyby bylo rozhodnuté o grafické podobě té nové nálepky. E, já si myslím, že e, někteří tedy jsou pro systém A až G. E, my bychom možná viděli i jiné obce pořád ještě ve hře, zejména třeba a minus 20 eh, pro ledničky, jak to bylo rozhodnuto eh, v květnu. A také je třeba zajistit, aby na trhu se neobjevovaly různé eh, typy, typy nálepek. Tak to je všechno a já jsem připravena odpovídat na otázky, stejně jako moje kolegyně zde nalevo ode mě. Děkuji vám. Děkuji, paní Maurer, za vaši jasnou pozici. Eh, a my tady máme skutečně mnoho různých hodnocení a máme zde ještě třetí, eh, třetího hosta, paní Eriku Houpl, pravděpodobně. Máte slovo, madam. Dobré ráno. A děkuji eh, paní Podematě a výboru ITRE za to, že zde mohu dnes promluvit jménem ekologických NGOček. Eh, já představuji eh, Action Network, dohromady tady je nás 65 organizací v této superorganizaci a jde nám o klimatické změny. Jak jsem už řekla, Eh, je třeba si uvědomit, proč to všechno děláme. My eh, všichni eh, sledujeme ekologické, ekonomické a sociální cíle a to samozřejmě bude znamenat, že tedy hodně práce pro trh a ta energetická nálepka, ta je velice důležitý nástroj já musím říci, ať už se zvolí jakákoliv nálepka, eh, je třeba provést přeskum a vyhodnocení každé tři roky, abychom viděli, jestli to skutečně funguje tak, jak jsme si představovali, jestli to vede trh k těm eh, nejúspornějším produktům. Ekologická NGOčka eh, vždy zastávala názor, že Nejjasnější je ten systém A až G. Je to efektivní, je to jasné. A jak už řeklo mnoho eh, jiných, eh, potvrdují, potvrzují to také mnohé průzkumy a studie, včetně té St. Galenské. K tomu se ještě vrátím. Já bych teď chtěla zdůraznit to, že k těm eh, výhodám systému A až G je, že jasně ukazuje, že Eh, prostě produkty musí být hodnoceny velice přísně a eh, systémy, které eh, by prostě systémy, které by umožňovaly také nevhodné produkty a přitom zbuzovaly dojem, že jsou ekologické, tak to by samozřejmě bylo špatně. No a eh, eh, průmysl samozřejmě eh, nemá, nemá rád, když se tam ty požadavky přísňují, poněvadž to znamená potíže a, a zavírání závodu a tak dále. Nyní tedy k té studii komise. Jak tady bylo řečeno, přechodné období mezi dvěma nálepkami znamená potíže. A to je celkem jasné, protože ať už se eh, zvolí který, kterýkoliv typ nálepky, eh, tak eh, rozuměla tomu vždycky méně než polovina dotázaných. My myslím, že bychom mohli spolupracovat a najít nějaké řešení. A je třeba říci, že skutečně pro to přechodné období žádná z těchto nálepek je, není dobrá a ta stávající A až G je vlastně nejhorší. Eh, my jsme sice, eh, nebo na té nálepce je uvedena období platnosti, ale velice malým písmem. Takže my eh, jsme se také my jsme také debatovali o tom, jakým způsobem provádět tyto průzkumy, jak se k tomu lístaví a podobně. A musíme říct, že my jsme byli proto, aby ta období platnosti bylo co největší. No a bohužel nám nikdo nenaslouchal. Pokud se týče kategorie a plus, tak to je kategorie, nebo A2 plus, ta kategorie je velmi vzácná a není příliš jasná. Čili já bych tedy chtěl říci, že eh, je tady spousta otázek a myslím, že eh, to, jak se eh, tady zástupce průmyslu eh, soustředoval na to přechodné období, to nebyl příliš objektivní přístup, poněvadž ta, to přechodné období vždycky znamená několik měsíců a e, jak tady bylo řečeno, pokud se to musí trhat e, celého trhu, no tak e, ono to zase není tak zle, jak on říká. Podstatné je, aby ta nálepka, jakmile bude tedy dořešena, aby byla srozumitelná. A prostě ta s tím A minus 20% nebyla zas až tak dobrá. Čili v podstatě dá se říci, že to A až G je ovšem eh, zdaleka nejnesrozumitelnější. Eh, co máme ještě eh, také proti té Eh, proti té nálepce. Ono totiž součástí toho eh, průzkumu bylo eh, ptát se tedy, jestli nakolik je tedy srozumitelná nebo nakolik jsou zvyklí na to a až G. Ovšem problém byl v tom, jakým způsobem ta otázka byla položena. My si myslíme, že to nebylo úplně objektivní. Bylo to prostě srovnání A nebo A++ nebo A minus 50 nebo tak nějak. Samozřejmě že eh, tady jsou různé faktory, některé prostě mohou vypadat dobře ty nálepky, některé hůře, ale to není zas až tak důležité. Eh, já eh, musím říct, že pokud máme tu otevřenou stupnici, to A++ nebo A-40, to nevím, tak to je, to, to, je, to je otázka, prostě kam až to může jít. Eh, jestli, eh, jestliže eh, bychom měli uzavřenou stupnici, takže a já koupím C, tak vím, že bych si mohla koupit něco, co je o dvě kategorie lepší, ale pokud to má být otevřené směrem nahoru, tak já vlastně nevím, jestli si kupuji nebo o kolik lepší ještě výběrovek si můžu koupit. Takže já, já, já já si myslím, že prostě ta, ta otevřená stupnice, že eh, ono to zase mm, je pro mě problematické. My jsme se tedy, eh, my jsme žádali komisi, aby se zaměřila na tento aspekt, ale bohužel opět eh, z toho nic nebylo. Takže my bychom chtěli eh, Eh, se obrátit na členské země i na vás, poslance, abyste to ještě jednou skutečně velmi pečlivě zvážili. No a ještě eh, jeden velice důležitý bod pro nás. Eh, pokud se týče ekodesignu, tak to je skutečně velice důležitá věc. Zatímco Eh, ta energetická nálepka, to je vlastně informace, eh, informace pro eh, spotřebitele, tak ten ekodesign de facto funguje tak, že by měl vylučovat z trhu ty produkty, které jsou velice neúsporné. A my musíme říct, že od květnového hlasování se stále tedy odkládá hlasování o ekodesignu a sice eh, říká se, že eh, se nejdříve musí vyřešit ta nálepka. Eh, ekodesign, který se týká tedy produktů na ohřev vody a tak dále, to znamená, že se nedostane na pořád jednání dříve než v příštím květnu. No a samozřejmě, pokud chceme plnit nějaké emisní cíle, tak to není dobře. Takže prosím, eh, pokračujte v konstruktivním úsilí v tomto procesu, v procesu schvalování ekodesignu. Na závěr bych chtěla říci eh, několik věcí. Za prvé, abychom splnili ekonomické a ekologické eh, výrobky. Potřebujeme tedy, aby spotřebitelé věděli, co mají kupovat a proto je tedy ta energetická klasifikace velice důležitá. Eh, je třeba, aby naše stupnice eh, jasně označovala, které výrobky jsou nejlepší, které jsou nejhorší. Eh, dále myslíme, že otevřené stupnici to příliš nevyřeší. A pokud se týče tedy té konečné podoby té nálepky, tak to je třeba ještě vyhodnotit. A jak jsem řekla, ta krize označování krize nálepky nesmí nás zdržovat od postupu v ekodesignu. Srdečně vám děkuji za toto stanovisko. Takže tady máme nejrůznější hodnocení, fakta, názory které jsme vyslechli a můžeme se bavit o faktech. Je zde možnost položit otázky, vyjádřit stanoviska a všichni, kteří se zde vyjádřili, říkají, že se musíme postarat o to, aby co nejrychleji bylo možné dojít k výsledkům, k realizaci. A druhá věc, která je nesporná zde vepředu a jistě i v sále, že potřebujeme takové označení, které přispěje k tomu, aby občané celý systém přijali a aby co nejrychleji mohli se rozhodnout. Tom jsme si zajedno. Rozdíl však je v tom, jakým štítkem je možné dosáhnout těchto výsledků. Slyšeli jsme nejrůznější názory, a nyní máte možnost se k tomu vyjádřit. Pokud byste souhlasili, tak dám slovo ještě švédskému předsednictví, pokud si to přeje, aby se vyjádřilo ještě za radu. Takže předsednictví se nechce vyjádřit, dobře, tak to je e, vyřešeno, byl to jenom takový návrh. A začneme tady se seznamem. Pane, pan Přezina, prosím. Děkuji za slovo a děkuji za eh, zorganizování tohoto hearingu, protože eh, v mnohém byl eh, velmi instruktivní. Celý spor ohledně škály se soustředí do jednoduchého dilematu. Uzavřená anebo otevřená škála z hlediska eh, toho uzavřeného hodnocení A až G je možno říct, eh, že to byl dobrý start na počátku. Podle mého názoru i podle mého hodnocení prezentací, které jsme viděli, eh, bych volil a budu propagovat otevřenou škálu, samozřejmě s označením a z té takzvané skupiny A+. Vedou mě k tomu následující důvody. Nevím, kdo z vás v poslední době kupoval nějaký elektrospotřebič označený tady touto eh, škálou. Já ano. Právě tato návštěva obchodu, nikoli teoretické studie, mě vedou k tomu, co říkám. Protože téměř všechny výrobky, téměř všechny výrobky, které obchod prezentoval, byly ve skupině A Jedině, jak se dá rozlišit takováto situace, je otevřenou škálou nahoře, protože ta škála je ekologičtější. Pan eh, Falcioni tady mluvil o nových produktech eh, na posledním veletrhu, tuším, v Hamburku. Eh, zde v jedné prezentaci byla uvedena konverzace s prodavačem v onom případě škály A-. Ta, uznávám, byla matoucí. Ale jak jinak by vypadala konverzace v uzavřené škále? V uzavřené škále by prodavač řekl ano, tento výrobek je označený jako A. A co tento výrobek, zeptal by se zákazník na výrobek eh, z poslední novinky z veletrhu s 50% spotřebou a on by řekl ano, ten je také v kategorii A. Pokud by nemohl použít hodnocení A+, nebo a pak je to jednoduché pak ten spotřebič by byl označen eh, opravdu eh, oním znaménkem plus i barvou nejtmavšího zeleného odstínu a bylo by to v souladu s tím, že jsou podporováni ekologičtí šampioni. Já se hrozně divím eh, tomu, že zelení, stejně tak jako eh, neziskové organizace, které se k tomuto proudu eh, přidávají a patří k němu, nepropagují otevřenou škálu A+. Z jednoho jednoduchého důvodu. Je prostě ekologičtější a jak z těch průzkumů plynulo, lidé ji rozumějí. Čili já budu za EPP eh, propagovat ve své skupině abychom podpořili otevřenou škálu té eh, skupiny A+. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Prosím, paní Hall. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zklamaná tímto přehledem od komise. Jsem zásadním způsobem zklamaná, protože si myslím, že tady byl udělán pokus v podstatě to nějakým způsobem jenom přehlédnout, protože to základní otázka zní, potřebujeme, chceme revalorizaci a také uzavřenou skálu a všichni poslanci říkají, že chceme uzavřenou klasifikaci. My chceme uzavřenou skálu, klasifikaci, protože otázka zní, chceme, aby lidé věděli, zdali je ekologický produkt nebo není to ekologický produkt. Ovšem toto je relativní. Jestliže dnes je něco ekologické, tak už tomu nemusí být tak za pět let. Jestliže akceptujeme, že ekologičnost je relativní, tak musíme také zabezpečit revalorizaci. A to si také musíme uvědomovat. Průmysl to neakceptuje a komise jde zde na straně průmyslu a nechce revalorizaci a není komise na naší straně, na straně poslanců, protože my jsme pro revalorizaci, protože my se domníváme, že tak získáme nejlepší výhody. Já mám problém s tímto přehledem, protože tady jsou položeny nesprávné otázky. Tady se mohly položit otázky na reklasifikaci. Tady také mohly být různé obce, jestliže by byla uvedena doba platnosti a většími písmeny my například by se také mohlo hovořit přímo o spotřebě, takže lidé by viděli, co všechno spotřebuje. Něco může být B, ale můžou být zde různé spotřeby a to z toho nikdo nevidí. Je tady celá řada užitečných možností, které mohly být spotřebitelům poskytnuty, ale které nejsou přehledem zohledněny. Já si také myslím, že je překvapující. Možná, že to není překvapující vzhledem k tomu přehledu, ale my máme výsledky národních průzkumů a tohoto průzkumu. Národní šli šly čeřeji tak, aby zjistili, co čemu spotřebitele nejlépe rozumí. A tento průzkum obsahuje otázku na spotřebitele, zdali chápou model, kterém, který eh, vlastně řešili. To znamená, že my jako politici Chápeme toto velice dobře, protože my tomu musíme rozumět, ale lidem se musí také vyslat jasný signál. Tento eh, evropský štítek musí také vysílat signál do světa, protože je to globální klasifikace a my potřebujeme velice jednoduché označení. A my zde riskujeme, že nestanovíme přesné standardy a kritéria pro globální produkty. Já musím říci, že já jsem zklamaná tím, jak se provedl tento průzkum a nebyly zohledněny základní eh, politické zásady. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci úvodem poděkovat za prezentace, které jsme si dnes ráno mohli vyslechnout. Já tomu teď rozumím daleko dříve než předtím. A kromě toho se musím omluvit přednášejícím i kolegům, protože já tady, já jsem tady nový a já tady chci položit jednu velice velice jednoduchou otázku. Zajímal by mě konkrétně, jaký prostor eh, je ponechán členským zemím v návrhu směrnice. To znamená, aby členské země si mohly vydávat vlastní předpisy. Eh, já si myslím, že čím více svobody mají členské země, tím je to lepší, ale mě by tedy zajímalo, jak, jak to tady konkrétně je v tomto případě. Děkuji. Eh, smyslem tady této debaty je to, aby eh, všechno bylo v Evropě eh, jednotně označováno, čili tady není žádný prostor pro členské země. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové, my bychom si měli položit otázku, proč bychom si měli přát otevřenou stupnici. A pro mě jediným důvodem je to, že průmysl by se chtěl vyhnout tomu, že by e, byly produkty označovány žlutou nebo červenou barvou. Jak jsme slyšeli, dnes je téměř všechno označeno Ačkem, tedy zeleně, No a když tam eh, dodáme ještě A++, minus 20, minus já nevím, 60, eh, pak všechny produkty budou zelené a to znamená, že ty eh, jiné barvy tam nemají vůbec žádný smysl. Všechno je prostě zelené. Čili já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdyby se ta stupnice přepracovala a nově definovala, aby se nově definovaly ty jednotlivé kategorie. To znamená, že potom bychom zase měli produkty, které budou zelené, žluté i červené. A to, to je třeba říct jaksi úplně otevřeně. E, já tedy neznám e, podrobnosti toho průzkumu komise, ale ne, zdá se mi, že by e, spotřebitel říkal, že chce tu, to nebo to označení, že je mu lepší, ale mm, konec konců oboje je to zelené, takže na tom zase nezáleží. Čili já si myslím, že skutečně eh, musíme mít odvahu zavést novou uzavřenou stupnici. A to by mělo také dopady na eh, průmysl, protože pak eh, na průmyslu bude vytvářen tlak, aby skutečně dávali na trh zelené produkty a e, prostě e, byl by to tlak na ty, kteří, kteří vyrábějí nezeleně. Paní Madurel. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. E, já bych chtěla jenom srdečně poděkovat za všechny informace, které jsme dostali od přednášejících a děkuji především paní Podimatě za eh, dobrou práci, kterou eh, Eh, realizovala v této oblasti štítku. Je to velmi důležité také ve smyslu energetických úspor. Je to důležité pro naši práci, protože musíme znát nejrůznější stanoviska eh, z nejrůznějších eh, sektorů, kterých se to týká. Pro naši politickou skupinu je velmi důležité mít příležitost vyslechnout eh, i se vazy spotřebitelů. Pokud musíme rozhodovat, eh, tak eh, samozřejmě musíme znát realitu a požadavky. Takže děkuji za informace ještě jednou. A dovolte mi položit dvě otázky nebo spíš možná komentáře. Paní Hou již něco k tomu řekla ale informace komise mě velmi pomohla, velmi mě informovala o detailech. Jde o chápání štítku, o zlepšení pochopení štítku a pak eh, v tomto smyslu je jistě užitečné toto také prosazovat ve školách, ve vzdělávacích eh, zařízeních, eh, ale také v celoživotním vzdělávání. V této diskuze jsem několikrát eh, zaslechla slovo prodavač, to je tedy ten, který podává rady, poskytuje rady spotřebiteli. To je velmi důležitá osoba. On může upozornit na význam toho štítku, může hovořit o výrobci, spotřebiteli, ale důležitou roli hraje také prodavač, prodávající. A takže já se domnívám, že je nezbytné podniknout určité iniciativy i v tomto směru a udělali v tomto směru něco nevládní organizace a podobně. Za druhé, eh, ohledně výrobců a spotřebitelů. Je jasné, že energetický štítek musí být aktualizován. Jak to vypadá s odpovědností, nebo lépe řečeno, kdo je odpovědný za aktualizaci štítku, eh, když eh, je na trhu a jaké jsou reálné náklady eh, takovéto aktualizace štítku? A jak je možné vypočítat ty náklady? Ráda bych se vyslechla názor obou stran. Děkuji vám. Kolega Čičesta. Uh, děkuji, pane předsedo. Chci se připojit k ostatním a chci poblahopřát paní eh, Podimatě za uspořádání tohoto slyšení a také děkuji za prezentace. Musím přiznat, že jsem trošku obezřetný kolem toho semaforového přístupu. Podle mého názoru je to velice zjednodušená věc. Osobně má, jsem přesvědčen argument, že jestliže eh, uzavřený seznam by, pokud by byl reklasifikován, pak by mohl být zneužíván dokonce. A to je velice důležitá úvaha, jestliže chceme informovat spotřebitele. Také jsem si všiml, že nevládní organizace podezř se dív, podezřívavě se dívají na průzkum komise. My také víme, že průzkumy jsou řízeny otázkami, tak jak je položíte. Jestliže chcete určitou odpověď, tak také položíte příslušnou otázku. A já si myslím, že eh, nevládní organizace to také klidně mohou dělat. Ale průzkum komise nám podal odpověď, odpověď, která není e, tak nápomocná e, tomu původnímu e, řešení, které bylo A-. A já se také domnívám, že to A- mohlo být trošku chaotické. Takže já jsem pro přístup A++, což je nejlepší cesta, jak přemostit toto přechodné období k nové klasifikaci. Ale také uznávám, že toto je velice obtížné téma. Myslím si, že jednoduché řešení tady neexistuje. Všechna řešení jsou složitá a já si beru v potaz to, co řekla paní Hope, že musíme udělat rozhodnutí tak, aby proces mohl pokročit. Já souhlasím s kolegy, že toto je velice důležitá cesta, jak můžeme podporovat energetickou účinnost a jak můžeme také zlepšit situaci. Jenom na závěr jeden bod. Já jsem si někdy takové zboží kupoval a posledně jsem zvažoval dvě věci. Za prvé to byla ona skála, tedy klasifikace a druhá věc byla také cena toho přístroje. A já jsem si říkal, že si, sice chci něco ekologického, ale zase ne tak drahého. Takže tady jsou určité niance při rozhodování spotřebitelů. Ale já jsem proto, abychom se přiklonili k přístupu A++. Děkuji, pan Žadu. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek, jestli dovolíte. Musíme pochopit, proč eh, komise přistupovala k záležitosti tímto způsobem a proč preferuje uzavřený eh, seznam, uzavřenou škálu pro přechodnou eh, dobu. Možná, že je tak lépe možné ujistit průmysl, a zajistit dosažení hlavního cíle, tedy eh, dobře přehledného štítku a zjednodušení pro spotřebitele. Já se domnívám, že pokud ty štítky budou dobře pochopitelné, pak zájem spotřebitelů bude jednoznačně orientován. Takže mm, se ptám, proč však se komise tolik orientovala na tu přechodnou dobu a zda tedy vycházela jenom z těchto úvah. Za druhé, nechápu zcela analýzu nevýhod otevřené kategorizace. Samozřejmě, že rizika zde jsou. Máme takovou reklamu Electroluxu, která vychází z e, té otevřené škály a e, když se podíváme třeba na pračku, tak je to A plus a A, druhá A plus plus A, potom třetí A plus eh, B eh, a tak dále. Čili eh, to je ta logika otevřené kategorizace, jistě by to vedlo k tomu, že spotřebitelé by byli ztraceni v pohledu na tom štítku. A proto se ptám komise, eh, protože v té prezentaci jste eh, hovořili o uzavřené škále a v těch závěrech říkáte, že zde jsou také určité nevýhody. Ale jak se chcete dostat z jedné skupiny do druhé? Dále nevládní organizace eh, bylo řečeno, že vše bylo konzultováno, ale jak toto bylo odsouhlasováno? Eh, jak eh, vaše odborná znalost, tedy ze strany nevládních organizací, mohla být ještě lépe zahrnutá. Zdá se mi totiž, že komise eh, vycházela z uzavřené škály, eh, třeba u pneumatik, a eh, proto se chci zeptat, jak jste k tomu došli. My sami jsme provedli určitou anketu zde v Evropském parlamentu, Eh, ohledně toho, co je jednodušší, co je užitečnější. A šlo o 54% názorů pro uzavřenou škálu. Tolik mé krátké poznámky, pane předsedo. Děkuji. Poslední poznámky, pan Kančián. Grazie, presidente, e, e grazie anche per il lavoro. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval eh, zpravodajice za eh, odvedenou práci. Já eh, jsem na takovéto debatě poprvé a chtěl bych se k tomu vyjádřit. Já tedy chápu to tak, že naším cílem, a naše úsilí se k němu směřuje, je eh, docílit energetických úspor. Já si myslím, že tady se ovšem ten problém eh, jak si přesouvá na spotřebitele, přičemž mělo by se to řešit někde jinde. Tady zaznělo, že je určitý časová diskrepance mezi okamžikem, kdy je výrobek eh, vyroben a kdy je prodáván. Eh, pak je tady ta problematika aktualizace energetického označování. Ale já si myslím, že když se zaměříme skutečně na ten problém, kterým je ušetřit energii, eh, tak opravdu by se to mělo řešit jinde už tedy jaksi dříve v tom řetězci. E, výrobci i prodejci by měli být odvážnější a neměli bychom prostě e, házet spotřebitele do takové situace, kdy nerozumí tomu, v čem se pohybují a mají se rozhodovat. Já si myslím, že bychom měli být, e, že bychom měli zajistit to, aby ta nálepka byla jednoduchá a skutečně z ní vyplývalo, nakolik eh, energeticky úsporný ten výrobek je. Eh, tady v různých studiích eh, máte různou podporu pro jednotlivé modely nálepek. A já musím říct, že Eh, už z těch odpovědí eh, spotřebitelů eh, vyplývá jakási, jakési zmatení. A ta uzavřená stupnice možná není akceptována úplně dobře já e, e, se nejsem schopný zcela zorientovat v těch datech a, a není mi jasné, jak tomu bude e, spotřebitel rozum, rozumět. Nyní náš místo představuji, já jsem ho přehledl, omlouvám se. Takže Eh, já jsem eh, pracoval několik let v reklamě a jasné je to, že pokud chceme prodat více nebo změnit chování spotřebitelů, pak jde o jedno a sice je třeba naslouchat spotřebiteli. Řešení, které nerespektují spotřebitele, prostě nejsou k ničemu. A proto je velice důležité, abychom v této debatě také slyšeli slovo spotřebitele. A ukazuje, se, že ten systém musí být co nejjednodušší. To je velmi důležité. Prostě každý vychází z toho, co zná. A já tedy nepochybuji o tom, že známe uzavřený systém a toho bychom se měli držet pro jednoduchost poté, co jsem si eh, vyslechl, jak otevřená škála může vést eh, k různým zmatkům, tak je tady nebezpečí, že by spotřebitelé na to mohli začít reagovat úplně jinak, než jak si přejeme. Otázka je, jestli to skutečně musí vypadat všechno tak komplikovaně, jak to vypadá dnes, a jestli by skutečně eh, nestačila jednoduchá nálepka, Eh, kde by byl prostě rok a mm, prostě byla by tam nějaká eh, jaksi časová osa další, eh, tak, že, nebo prostě, aby byla dostupná časová osa a mm, ty jednotlivé kategorie by se postupně upgradeovaly Čili aby bylo jasné, co kdy platí pro to, aby ten výrobek byl považován za zelený. No a to by taky byla motivace pro spotřebitele. No a jestliže by na té etiketě eh, byl rok uveden, pak by prostě spotřebitel vždycky věděl, eh, eh, v kterém roce platila tato klasifikace. To by možlo trošku komplikovat život spotřeby, pardon, výrobcům, ale já si myslím, že by to bylo pro spotřebitele velice jednoduché a mm, neměli bychom se toho bát. Prostě to je jediná možnost, aby všichni nakupovali to, co je skutečně zelené a o, co, o to nám de facto jde. Děkuji a teď ještě paní Tykal jako úplně poslední v debatě. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla začít poděkováním paní Podimatě eh, za zprávu, na které pracuje, a také za, její, za toto slyšení, které je její iniciativou. Existují země, a teď nehovořím jenom o členek EU, země, které na podporu spotřeby a nakupování eh, produktů dlouhodobé spotřeby nabízejí také dotace. A je, eh, je důležité, aby se tyto dotace týkaly pouze produktů, které splní alespoň minimální ekologické standardy. Pokud se týče té nálepky, tak já myslím, že by měla být co nejjednodušší, co nejsrozumitelnější, aby také ukazovala kritéria, eh, která se za tou klasifikací skrývají. Eh, spotřebitele by to samozřejmě motivovalo eh, k nákupu úspornějšího produktu, poněvadž tím uspoří své energetické náklady, bude spořit v mnoha letech. Já tedy podporuji návrh paní zpravodajky a doufám, že eh, další jednání s radou vyústí ve směrnici, která bude v zájmu občanů. Pokud bychom eh, měli velmi komplikovaný systém označování s přemírou informací a s nejasnými kritérii, tak eh, tím jenom zmateme spotřebitele a Eh, bude nám déle trvat, než dosáhneme ekologických cílů. Směrnice, o které píše zprávu paní Podimata, úzce souvisí se směrnicí o energetické účinnosti budov. Eh, parlament eh, v této souvislosti žádá minimální standardy pro energetickou úspornost stavebních materiálů a Eh, já si myslím, že tedy v této souvislosti tato etiketace musí být co nejjednodušší. Děkuji, to byl také smysl dnešního slyšení, abychom věděli, jaké nové poznatky má komise a také abychom se dozvěděli, jak se spotřebitele k, tom, k těmto novým snahám staví. A máme ještě trochu času a já dám možnost lidem zde na pódiu reagovat na otázky a nebo zaujmout stanovisko. Jestliže s tím souhlasíte, tak začneme zleva doprava. Takže paní Hope jako první. It's your turn. Excuse me. I must learn it. Uh, well, thank you very... Děkuji vám, pane Royle. Děkuji všem řečníkům. Já projdu jednotlivé řečníky. Pan Březina. Až budu budou nové produkty, tak až bude také zachována uzavřená klasifikace AHG, tak nové produkty by se dostávaly nahoru, tedy na špičku této e, klasifikace a určitě e, produkty budou potom na špičce a budou na tom lépe než ostatní produkty. Já souhlasím také s paní Hall. Bohužel se domníváme, že tento průzkum komise není úplně dobrý. Byly tady také položeny správné otázky, včetně dopadů. Pokud se týče pana Langeho, tak my souhlasíme s tím, že zelená barva ztrácí svůj smysl, jestliže E, je stále zelená a je to Ačko, takže záleží na tom, jak daleko můžete jít. Pokud se týče paní Madurel, my souhlasíme s tím, že je důležité vychovávat výrobce a také obchod, ale spotřebitel musí klasifikaci rozumět a proto uh, Eh, také, jestliže bude klasifikace srozumitelná, pak se také bude dobře prodávat. My si musíme na závěr takhle položit otázku, jestliže nebudeme reklasifikovat celou klasifikaci. A to je to, že by to mělo další dopady na mm, cenu. A samozřejmě je jasné, že cena také hrává svou roli a proto musíme upozorňovat lidi, kde je cera, eh, relace mezi cenou a produktem dobrá. A dále také otázka konzultace. Děkuji vám za to, že jste se o tom zmínil. My jsme byli zklamaní. Naši zástupci také toto setkání navštívili, také jsme se tam vyjadřovali o vrcholu klasifikace a také jsme se bavili o roce, ale nikdy jsme vlastně žádnou odpověď nedostali. Byla to taková poloviční, eh, polovičatá konzultace a podkud se týče řešení problému více nahoře, tak tím nesouhlasíme, ale my také souhlasíme s tím, že spotřebitelé pochopí přechodné období a proto je škoda, že ten příslušný rok je vytištěn tak strašně malým písmeny a zvažovali se zde více možností, jak o tom již hovořila paní Hall. Děkuji vám srdečně a další na řadě je komise, protože pan Jones nám bude muset brzy opustit. Takže prosím, pane Jonesi, máte slovo. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji za uh, pronesené názory. Uh, tak já bych začal tím, že komise v této věci nerozhodla Tady eh, my jsme chtěli provést eh, průzkum, konzultaci a pak na základě toho se tím zabývat. Já musím říct, že eh, paního, její komentáře jsou poněkud zklamáním. My jsme se zcela upřímně pokusili odpovědět na dvě otázky. Jedna otázka je, které z těch různých nálepek by nejlépe rozuměl Eh, spotřebitel z hlediska informací, které tyto eh, nálepky mají zprostředkovat. A druhá otázka, eh, jak bude chápat spotřebitel přechod z jednoho systému na druhý, čili bude to z A na B nebo A na A plus nebo A minus a tak dále. My jsme debatovali celkem široce, abychom se shodli, abychom došli k nějakém konsensu. Ale eh, my jsme se nezabývali otázkou, který systém by vháněl, manipuloval spotřebitele do určitého řešení, eh, do určitého rozhodnutí. A některé otázky, které do toho vnášely NGOčka, měli jasný záměr, jakým způsobem eh, uspořádat tu eh, nálepku tak, aby manipulovala eh, spotřebitele, směřovala k určitému typu rozhodnutí, ne aby mu dávala informace. A já musím říct, že tady, jak to vidíme, tam je jasná otázka čemu spotřebitel rozumí lépe A+, nebo A++, nebo prostě e, který ten typ e, poskytuje nejlepší informace spotřebiteli. A podle komise jde právě o to zprostředkování informací, nikoli o manipulaci. E, komise respektive příslušný komisař dosud nerozhodl. A já, pro mě je velkým e, zklamáním, e, že tady někteří tvrdí, že my se snažíme tu studii e, jak si směřovat jedním směrem, například ve prospěch průmyslu nebo takto. To je nepravda. My prostě se snažíme objektivně získat, jaké informace by tam měly být. Eh, zabýváme se v této souvislosti třemi otázkami. Za prvé, informace na tom štítku dává spotřebiteli eh, potřebné informace pro informované rozhodnutí. A to je ta otázka. Eh, tlačí je k nakupování určitého typu produktu? Nebo dává jim informace, kterou potřebují pro to, aby se mohli kvalifikovaně rozhodnout. Druhá otázka. Poskytuje to incentivy, podněty pro spotřebitele, aby, pardon, pro eh, eh výrobce, aby dále vyvíjeli své produkty? A třetí otázka, eh, redukuje to byrokracii? Mně se stává, že informace komise v tomto směru poskytuje řadu informací. My neříkáme, že je to svatý grál studie všech studií a my určitě se chceme velice pečlivě zabývat i dalšími studiemi, které jsou nebo budou k dispozici. A než předložíme definitivní návrhy parlamentu nebo radě. E, teď nevím, jestli tady máme e, něco dalšího, co bychom chtěli říci. Ano, ještě odpovíme na některé otázky, které byly směrovány na komisi přímo. Eh, proč se tak soustředujeme na tu přechodné období? Jak jsme viděli, žijeme v reálném životě a již štítek tedy existuje v obchodech. Takže Vždy je nutné myslet na to přechodné období, ať již se nakonec rozhodneme eh, jakkoliv. Samozřejmě že můžeme doufat v určitou inovaci a postupně k tomu dojde a každopádně k tomu přechodu dojde. Chtěli jsme to tedy zahrnout do našich úvah. Dále jsme také viděli eh, to, že 70 lidí pochopilo systém A až G. A tito lidé, když byli konfrontováni s tím, že ta hodnota jednotlivých tříd musí být změněná, a kdy, že se tedy přístroj A stane přístrojem C za několik let, tak eh, pak eh, jsme viděli, že jenom 18 nebo 14 eh, lidí podporuje takovýto systém. Takže to je rozdíl. Co se týče konzultací, provedli jsme zasedání příslušného výboru s nejrůznějšími partnery, prezentovali jsme nejrůznější modely, změnili jsme je a tak dále. Každá strana eh, tedy měla možnost hovořit. Průmysl také navrhoval jiné otázky a bylo možné v tom dotazníku eh, tedy předkládat otázky mnohem eh, ostřeji, ale nebylo to eh, žádané na základě eh, rady ze strany nevládních organizací jsme neuváděli cenu eh, v našich dotaznících a e, samozřejmě, že nebylo možné ze 100% zohlednit jednotlivé názory, ale celkově jsme to posuzovali. Datum, ano, o tom jsme hovořili, dokonce jsme hovořili o velikosti písmen či čísel. E, dále jsme si říkali, ještě dodatečný štítek by byl možný abychom upozornili třeba na to, že ten štítek je nový, eh, že vyjadřuje něco jiného. Takže samozřejmě že je možné tuto pozornost spotřebitelů eh, zbudit ještě více. K pneumatikám. Eh, ano, eh, proč jsme to také navrhli? Nám se líbí stupnice A až G a jednotlivé kategorie byly stanoveny tak, že ta klasifikace A je velmi výrazná a velmi přísná, takže že se tam skoro nikdo nedostala. Ale celá škála byla právě navržena tímto způsobem. My jsme tedy nepředpokládali, že dojde k nějaké aktualizaci po dvou, po třech letech. Každopádně však to, co je důležité, a sice, že je nezbytné aby štítek byl dobře chápán, se nám zdálo být argumentem podstatným. Můžeme si představit, že A až G je dobře chápáno, ale když A by bylo horší než B, tak eh, by to bylo těžko pochopitelné. Každopádně jsme si vzali eh, eh, poučení z mnoha informací a kdyby jediným řešením byla škála A až G, tak bychom zde dnes nebyli. Ale chceme se obracet na novou generaci také elektrospotřebičů a jednotlivé prvky, hm, které ke kterým jsme došli, nám umožní dojít k lepším rozhodnutím. A pokud vše půjde dobře, budeme moci všechny detaily a také dotazníky předat všem zúčastněným, tak aby bylo možné eh, analyzovat všechny detaily této otázky. Děkuji, paní Maurer. Thank you. Um, I just would do... Děkuji dvě krátké úvahy. A sice zdali by A by bylo alternativou. My víme, že spotřebitelé méně rozumí A než A, ale o tomto návrhu těž jsme diskutovali v minulosti a my bychom byli ochotní o tomto návrhu za určitých podmínek ochotní uh, deskokovat znovu. Jestliže budeme mít A++, tak eh, toto by nemělo žádný význam pro spotřebitele. My opravdu musíme mít možnost dát těm nejlepším výrobkům eh, klasifikaci A++ a druhý bod v této souvislosti že bychom neměli tuto klasifikaci E plus a, a tedy A plus a A plus plus, ta bychom neměli rozšiřovat do nekonečna, protože jestliže už tam budou tři, tak si myslím, že se to stává nepřehledným, protože jestliže budete mít více než sedm tří, tak se uh, bude ukazovat, ukáže se, že je tady velký rozdíl mezi jednotými produkty a to bude pro spotřebitele jasnější. A potom se tady také hovoří o porozumění ze strany spotřebitele, že například A-40 tomu spotřebitele nerozumí. A tady chci jenom říci, že tady jsme měli dvě třídy C, jednu novou a jednu starou a 95% spotřebitelů se dokázalo rozhodnout pro tu efektivnější třídu. A já si myslím, že se tímto eh, průzkumem musíme nadále zabývat. Paní Klemola chtěla se také ještě krátce vyjádřit, prosím. Thank you very much. Um, Děkuji. Jenom eh, bych se chtěla vrátit eh, k několika otázkám. Eh, pokud se týče činnosti spotřebitelských organizací a jejich působení na maloobchodníky, a skutečně je naším úkolem jako spotřebitelských organizací informovat spotřebitele. Pokud by platila stupnice nahoru otevřená, pak by to bylo velice obtížné a prostě by se každodenně měnilo to, které jsou ty nejlepší výrobky a tak dále. Čili byl by to problém jak pro malé obchodníky, tak pro spotřebitele. Eh, třeba asociace malobchodníků ve Francii a v Británii byly skutečně pro uzavřené stupnici, eh, poněvadž eh, skutečně sledovat eh, vývoj u té otevřené stupnice, to by pro ně byla velká dodatečná zátěž. Pokud se týče otázky, zda dochází ke konsultacím se spotřebitelskými organizacemi, já souhlasím s kolegyní NGO. My samozřejmě jsme byli konsultováni při sestavování formuláře, ale mnoho našich návrhů nebylo bráno v úvahu. Čili my bychom skutečně si tam přáli více údajů v některých oblastech. A pak tady byla otázka nákladů pro maloobchodníky a spotřebit a výrobce. Samozřejmě je těžko říct, jak to bude u těch maloobchodníků, ale jasné, že význam Eh, jasné značky, jasné nálepky je větší než eh, náklady na aktualizaci v obchodech. Eh, ono, v obchodech se stejně pořád přelepují třeba cenovky v případě výprodeje a podobně, takže tady to je třeba tak nějak vidět proporcionálně a ve vzájemném vztahu. Děkuji, pan Fančony. Děkuji, pane předsedo. Když tak poslouchám této debatě, může se zdát, že to vypadá, jakoby eh, průmysl se lišil ve svých názorech směrem ke spotřebitelům, ale podstatné je, že eh, marketingu eh, vždycky nakonec rozhoduje spotřebitel. Spotřebitel je king. Jak se s tím tedy vyrovnat? sice eh, jedině tak, že budeme uvádět informace, které spočívají na faktech. Já jsem eh, eh, slyšel mnoho názorů, že spotřebitel nebude rozumět, rozumět tamtomu, bude rozumět onomu, otevřený systém bude matoucí, ale prosím, máme nějaké, nějaká data, která potvrzují tyto názory? Prosím, to je moje jediná poznámka. Rozhodujte se na základě faktů. Děkuji. Děkuji a na závěr paní Podimata. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, viděli jste, že je poměrně obtížné dospět ke společným závěrům z této diskuse. Vyslechli jsme si argumenty různých stran a je tomu tak, že tyto argumenty většinou již známe. Je tady nyní nový prvek a to je studie Evropské komise. My jsme zde také slyšeli ty nejdůležitější závěry, které zde představil pan Brizár a on také řekl, že zatím se neseznámili s úplnými dotazníky, takže zatím nemáme dostatek materiálu pro úplný pohled na věc. Pak také se zde hovořilo o tom, že průzkum studie vede k různým závěrům než jiné národní studie, které byly provedeny na národní úrovni ze strany spotřebitelských organizací či univerzitami. Já se nedomnívám, že nevyřešíme téma, zdali jedna studie je věrohodnější než druhá. To, co bych chtěla zdůraznit, je následující. určití kolegové řekli, že jsou vůči metodě komise zdrženliví. Já se domnívám, že to, tato zdrženlivost souvisí s tím, že v Dubnu aniž předtím byl udělán průzkum, hodnocení dopadu, tak v dubnu jednoduše se označení změnilo a že nyní se rozhodlo pro otevřenou skálu, pro tedy A plus a také A minus 20 a minus 40. Toho si parlament také všiml a proto musíme nyní vidět, že zde existují samozřejmě různé názory. Zdali tato studie sleduje to, co je nejlepší pro spotřebitele, aniž by chtěla nastěňovat určitou cestu předem. Parlament již na prvním čtení řekl, že nemá zájem eh, o to, aby se rozhodl pro jeden či druhý způsob označování. Já chci pouze říci, že je tady jedna mimořádně důležitá věc a sice to, že energetický štítek je již 17 let úspěchem Evropy a Základní kritérium pro Evropský parlament spočívá v tom, že chceme, aby i v budoucnosti byl energetický štítek úspěchem. Naším cílem je, aby energetické označování znali všichni evropští občané a spotřebitelé všude po celé Evropě. jak v městech, tak i na vesnicích. Nemá to být žádný nástroj špičkové technologie, který je určen pouze pro vzdělané vrstvy. Energetická klasifikace je nástroj pro ještě větší soudržnost v Evropě. Takže abychom mohli společně šetřit energii. Děkuji vám ještě jednou za vaši účast, také za vaše komentáře a já za sebe chci také podpořit názory stínových zpravodajů a chci také doufat, že dospějeme k nejlepšímu řešení, že dospějeme k rozhodnutí, které bude aktuální. Já se připojuji k díkům hostům a také děkuji srdečně paní zpravodajce, paní Podimatě, která zatím měla hodně práce a taky ještě v budoucnosti hodně práce čeká tím končím tuto část schůze, uděláme si kratěnkou přestávku a pak budeme pokračovat dál.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 tak bychom teď eh, přerušili vaše vele důležité hovory. Eh, prosím, když tak to nechte na později nebo eh, mimo tuto místnost. Máme zde hosta. Ich darf in Ihrer aller Namen recht herzlich begrüßen. Vaším jménem bych s dovolením srdečně přivítal předsedu Evropského institutu pro inovace a technologii, pana Martina Schulmanse. Schulmanse. Ano, pan kolega von Nistel bude přesně vědět, jak se to vyslovuje. Vítám vás tady, děkuji za to, že jste mezi nás přišel. Nás velice zajímá, co v EIT se nyní odehrává. My jsme velmi intenzivně a eh, s mnohými rozpory diskutovali o tom, eh, kdy a jak ustavit tento institut a eh, jsou zde kolegové, které zajímá, jak jsme na tom v této chvíli. Děkuji, pane Rojle, dámy a pánové. Eh, dobré dopoledne. Slyšíte mě, doufám. Eh, je mě potěšením a také vyznamenáním, že tady mohu být s vámi a eh, říci vám, jak na tom právě jsme takže eh, já bych také začal tím vlastně, co to je EIT a jakým způsobem se, nebo kam se chce vyvíjet. Takže co je to EIT? Eh, je to velice jednoduché. Měl by to být katalyzátor eh, pro změnu, postupnou změnu v evropských společenstvích, rozšíření naší kapacity, to naší schopnosti inovovat a a aby inovace měly dopad na náš život. A já chci být eh, eh, naprosto upřímný. Pokud se té kapacity týče, Evropská unie, eh, tento parlament a tak dále, všichni se snaží zvyšovat kapacitu a my se zabýváme dopadem inovaci. Nám jde tedy o ty důsledky, o, o výsledky, čili to je to, o čem jsme a já se k tomu vrátím ještě později. My jsme vznikli 11. března roku 2008 rozhodnutím Evropské komise. Jsme nezávislým orgánem společenství, možná jedním z prvním, nebo vůbec prvním orgánem tohoto typu. Ta nezávislost znamená, že se nezávisle rozhodujeme, ovšem na druhé straně zodpovídáme se Evropské komisi a já myslím, že to je role, která nám vyhovuje. Ehm, my, a myslím, že to je něco, co jsem často nevidí v evropských programech, ehm, my se zabýváme všemi třemi stranami ehm, znalostního trojuhelníku, tedy vzdělání, zejména to vyšší, výzkum a e, pak druhá věc, která se, mnozí tomu říkají inovace, ale já tomu říkám biznis a já to ještě dále vysvětlím. E, zajímavé možná bude to, že nedávno jsme se za švédského předsednictví sešli v Jeteborgu a e, ptali jsme se tedy, co je pro nás nejdůležitější z toho trojuhelníka a jsme řekli, to je všechno stejně důležité. A my bychom si měli všichni uvědomit, že inovace ta nezačíná pouze v průmyslu nebo pouze ve výzkumu nebo ve vzdělávání. Tam eh, vlastně ty začátky můžou být kdekoliv v tomto řetězci. Takže prosím, pamatujme, že všechny tři strany tohoto trojuhelníka jsou stejně důležité a nemůžeme si dovolit žádnou z nich vynechávat. Velmi důležité pro nás je, a v podstatě je to svým způsobem mandát, eh, my bychom chtěli eh, mít strukturu eh, jaksi velice takovou jednoduchou, já eh, osobně eh, jsem dříve byl v průmyslu u Philipse eh, v několika různých pozicích a já tedy proto dokážu ocenit, když jsou věci jednoduché a ta struktura, když je taková také lehká. Čili my máme dva prvky v naší struktuře. Máme 18 člennou 18 člení řídící orgán a e, dále máme, e, my jsme vlastně, máme sídlo v Budapešti. Minulý týden my jsme, nebo před pár týdny jsme přišli, jsme dospěli k e, závěru, že Gerardy Denazal bude ředitelem EIT. Druhým prvkem této struktury, této jednoduché struktury, je eh, jaksi ta provozní část. My budeme mít pouze dvě nebo tři znalostně inovační komunity a doufáme, že eh, do prosince letošního roku to bude mít svůj tvar. Máme poměrně málo peněz, jenom 9 milionů, ale k tomu se ještě dostanu, poněvadž eh, k tomu přistupujeme trošku jinak než jiné programy. Tak teď trochu o našich hlavních pracovních principech. My to děláme trošku jinak, než je obvyklé. Takže první princip je, chtěli bychom skutečně se zaměřit a být takovým vůči silou. Proč to říkám? My jsme vznikli teprve loni v září a Měli jsme tedy na začátku roku, nebo do roku 2010 bychom měli mít v pořádku KIX, což tedy v běžné situace není tak obvyklé. My jsme ovšem se do toho pustili daleko energičtěji a tady jsme rychlejší, než se počítalo. Dále chceme dělat věci jednoduchým způsobem. Například eh, eh, my jsme eh, vlastně měli jenom ten, ten náš úkol na devíti stranách, na kriterie pouze na čtyřech stranách a to je v pořádku. Já myslím, že je to jasné a tím pádem nechává to prostě taky pro individuální intelekt. Další věc, my máme také slogan, je to slogan, který možná vypadá poněkud obamovský, ale je daleko starší. Eh, já musím říct, že já žasnu nad Evropou, eh, protože umí tedy eh, klást otázky, umí identifikovat překážky a jak by se uvažovat, jak by se věci mohly. A my bychom chtěli jít do toho, do toho eh, prostě fungovat v duchu eh, toho yes weekend, weekendu, čili skutečně ano, jde to, umíme a dokážeme. Čili ano, eh, nechtěli bychom jenom mluvit, ale chtěli bychom také konat a mít výsledky. Hodně se zaměřujeme na dopady, to už jsem říkal. Ehm, Náš řídící orgán se na to bude zaměřovat, nám jde o vzdělávání lidí, nám jde o nový, nová biznisová odvětví, také na nová pracovní místa. A my se určitě zabýváme eh, hlavními výzvami v Evropě a na světě v oblasti energetiky, klimatických změn a eh, vědy. Čili to vlastně jsou ty, to je ta naše scéna. E, toto jsou naše hlavní pracovní principy. My se zaměřujeme na dopady. Soustředujeme se na to, že e, v Evropské komisi probíhá řada činností, rámcové programy, společné e, technologické iniciativy a tak dále což je v pořádku. Náš program by se nemohl uskutečňovat bez těchto dalších programů, poněvadž ty podporují kapacitu a my se jaksi vezeme na této vlně a také využíváme národní aktivity v oblasti inovací. Tak a jak jsme na tom dnes? Zahájili jsme práci 15. září v roce 8. E, výzvy pro podání KIC jsme uzavřeli 27. srpna 2009 a e, to znamená, že v prosinci 2009 bude ukončen výběr. Je to velice rychlý postup. My ty první dvě nebo tři KIC e, vybereme už eh, eh, v prosinci 2009, no tak aspoň dva určitě. Já si myslím, že to je velice důležité. Poté eh, KICS budou fungovat pod sedmiletými rámcovými dohodami, které by měly podepsány v roce 2010 v druhém kvartále. A pak už to začne fungovat a zdá se, že zatím jsme eh, jaksi v předstihu oproti plánu. Dobře, teď inovace v Evropě. To nemusím nějak vysvětlovat, tady jsou sami experti. Eh, pokud se inovací týče, my eh, začínáme zaostávat za světem. Za Čínou, Jižní Amerikou, Spojenými státy. A to znamená, že se musíme ptát, máme v Evropě dost zajímavých příležitostí? Odpovězní ano. A já bych tady zmínil několik z nich. To jsou vlastně příležitosti z eh, tohoto léta. Takže zastavme se u toho. První taková šance, to bych eh, nazval eh, tedy anglickým slovem commons. Uvedu příklad, eh, jeden velmi populární příklad, eh, možná, že to budete také používat zde eh, v parlamentu, elektronický papír, o tom hovořím. Kdybyste byli ve Spojených státech a kdybyste chtěli dnes eh, už začít používat elektronický papír, tak ve Spojených státech to není možné. Protože když se podíváte na komponenty toho zařízení, které tom potřebujete, display nebo cokoliv dalšího, eh, všechno to se vyrábí, ale také konstruuje v Číně, Koreji, Koreji Indii a podobně. Takže eh, tyto, eh, tato, tato výrobní základna, která de facto je rozhodující, pro to, aby to mohlo existovat, tak to v Evropě někde už neexistuje, v, míst, v určitých místech ve Spojených státech to také neexistuje. Čili toto je šance. Druhá taková šance. Když se podíváte na logistické řetězce dnes, dneška, eh, narůstají a jsou dneska extrémně dlouhé. My outsourcujeme do Číny, do Manily a tak dále, jako evropské firmy. A teď zjistíme, že energie začíná být drahá, eh, že eh, toto má dopad na klima a prostě ta kalkulace toho logistického řetězce se začíná měnit. Eh, průmysl tedy říká, dneska, pokud mohu Eh, si, se zásoby, prostě ten, ten eh, spotřebitelský řetěz, řetězec eh, udělat v Evropě, tak raději v Evropě než přes půl světa. A americké firmy třeba dneska dříve vůbec se nezabývaly myšlenkou, že by mohly outsourcovat do Mexika. Dneska je to aktuální. Třetí možnost to je naprosto triviální záležitost, o jsem o tom hovořil. Hovoříme o energie, demografie, životním prostředí a tak dále. To jsou e, klíčové problémy současné společnosti. A to znamená, že zde jsou také určité příležitosti. Ale e, jestliže já jsem posledních e, deset let strávil s poloviny v Číně, tak musím říct, že tam eh, se to vyvíjí daleko rychleji, ovšem má to své záludnosti. Eh, Čína eh, každý měsíc zprovozňuje jednu uhelnou elektrárnu. Takže Čína je světovým lídrem a samozřejmě technologie, kterou používají, je americká. Která země jediná na světě která eh, experimentovala eh, se čtvrtou generací atomových elektráren, Čína, která eh, jediná firma na světě je schopná vyrábět elektrické automobily a nyní v, Šang- v Šangaji a dalších městech má už síť nebo buduje síť napájení. No zase je to Čína. My o tom hovoříme, v Číně to dělají. Takže EIT je tedy jednou z iniciativ, která by mohla tedy jaksi nám pomoci naskočit na ten vývoj. Eh, posílení inovace v Evropě. Takže máme tady dva prvky. Jeden je kapacita, to je velice důležitá věc. My jsme slyšeli už leta, slyšíme o skvělých zamorských plánech, abychom tady dávali 2%, 3% HDP do inovací a pořád tedy se trváváme na 2%. Eh, řada zemí si počíná daleko lépe, třeba Izrael nebo Švédsko, čili víme, že je to možné, jenomže toto je třeba, aby na tom spolupracovaly národní vlády i Evropa. Čili my se na to sice nesoustředujeme, ale počítáme s tím, že to nastane. No pokud to nenastane, tak to znamená, že tady e, se neujmeme své zodpovědnosti. My se tedy spíše zaměřujeme na dopady těch znalostí a opět e, tady hovoříme o vzdělávání e, biznisu, Eh, dalších dopadech, klima a tak dále, komunikační společnost. Nezapomínejme na to. Já se ještě vrátím k těm eh, komunitám pro znalosti a inovace později. Ale eh, toto musíme dělat a jestliže to budeme dělat, tak to má dopad na biznis, poněvadž Eh, vytváří to nový biznis, vytváří to nová pracovní místa a možná to také ovlivní řízení klimatu. Takže co chceme, o co žádáme? Eh, to už jsem eh, tady řekl, my potřebujeme celou síť inovačních plánů. To znamená, je třeba integrovat eh, ten průhelník, to je jasné, je to výzva pro nás všechny a je to nutnost, protože inovace eh, se nezastavuje na hranicích mezi těmi stranami toho trojelníka. A zase jeden příklad z Číny, eh, dovolíte-li. Studenti eh, na biomedické škole, kterou jsme založili před 6 lety, eh, my jsme jim dali určitý rozpočet, aby si mohli vybudovat své vlastní činnosti. Takže někteří odcházejí ze školy nikoli s diplomem, ale také s vlastním malým podnikem. No a to je úplně jiný styl, jak prostě dělat věci. Eh, další věc je takzvaná kolokace lidí. Toto je celkem složitá myšlenka. Na začátku, myslím, to lidi příliš eh, nechápali, co to je. Tou kolokací A myslím to, že eh, spojíme na jednom místě, v jednom centru, skutečně velkou část celého toho logistického řetězce. Může to být Prostě je to kon, jde o koncentraci na jednom místě, kde tedy eh, lidé se mohou přímo bavit a, a prostě ty myšlenky proudí. Jsou tam technologové, studenti, podnikatelé, profesoři, prostě všichni dohromady. To je velmi důležitá věc. Proč? Protože my hovoříme o vytváření sítí a také v Evropě o tom hovoříme, ale Každá taková síť v Evropě, eh, která má, řekněme, 40 eh, různých hráčů, ta nevyprodukuje vůbec žádné výsledky, pokud se týče inovací nebo vzdělávání. To prostě eh, je nepříznivá zpráva, ale je to tak. Ale když se podíváme na zbytek světa, kde se soustředuje inovace? Ano, tak samozřejmě Stanford, Boston v Americe. V Číně je to Peking, Shenyang, Shanghai, v Indii Bangalore. Já tedy nechci tvrdit, že my máme v Evropě soustředit, vybrat jedno místo a jedno město a tam to udělat, ale my musíme skutečně e, vybrat to nejlepší, co v Evropě máme, vytvořit kolokační středisko a potom můžeme fungovat. Čili Dále jednoduché a lehké struktury a procesy, o tom jsem řekl. To can do, ten přístup, o tom jsem taky mluvil. Eh, další zajímavá věc. Já, já se tady trošku zastavím, pokud dovolíte. Eh, když se podíváte, jak děláme věci v Evropě eh, dnes, tak my máme velmi, řekněme, kontrolované, řízené prostředí, což je v pořádku. Ale jestli chceme být inovativní, pak musíme výjít z řízeného prostředí z, pro, do prostředí, které umožňuje, podněcuje, umožňuje dosahovat výsledků. Čili na jedné straně my máme tedy eh, zodpovědnost, to je v pořádku, to chceme, ale na druhé Eh, musíme dát možnost lidem, aby prostě mohli hledat eh, úplně nové cesty, aby dosahovali výsledků. A to samozřejmě jeden z klíčových prvků pro eh, vůdčí a odvětví, univerzity a tak dále. To není něco, co bychom tady začínali na zelené louce, to ne. My máme talenty, máme instituty, instituce v Evropě a na tom musíme stavět. A i když prostě někdo ještě ne, nedosáhne excelence, ale je součástí té komunity, proč ne? Když hovoříme o těch eh, společenstvích eh, eh, znalostně inovačních, tak já myslím, že my máme určitou evropskou cestu, jak to dělat. A otázka pak je, jakým způsobem vytvářet tyto komunity, tato společenství. A my jsme Eh, letošním roce eh, měli zasedání s OECD a samozřejmě OECD to je spousta zpráv o inovacích a co je třeba dělat tak dále. A když dáme dohromady všechny ty inovační prvky, které se v těch zprávách nacházejí, tak hovoříme o nějakých 100, možná 200 prvků. Eh, samozřejmě v žádném průmyslovém odvětví se tímto způsobem inovovat nedá. Čili je třeba najít několik málo, které jsou důležité a kterým se opravdu chceme věnovat. A prostě tak to začít. O to my se tady snažíme. A jestliže my toto děláme a chceme dosáhnout vyšší úrovně vzdělanosti nebo nového biznisu, tak to znamená, že musíme mít přístup ke všem třem komponentám toho trojuhelníku. Výzkum, průmysl, vzdělávání. No, my jsme se tady podívali, které jsou ty nejdůležitější výzvy, k tomu se vrátím, ale je třeba si uvědomit, že ty KICS, že budou určitým eh, takovými pokusnými laboratořemi v průmyslu, v přeneseném smyslu, tady v Evropě v přeneseném smyslu. A mm, prostě my si nemůžeme dovolit v tomto selhat, <clears throat> protože jinak bychom se museli ptát, dobře, jestliže toto nám nejde, tak co jiného v Evropě budeme dělat? Čili proto se soustředíme na ty dopady. Takže e, praktické testování toho trojuhelníku. E, co je toto KIK? Je to vlastně partnerství, kde se spolupracuje, které má nějakým způsobem finanční, právní strukturu a tak dále, včetně komerčních partnerů. A myslím, že e, teď už to chápou ti, kteří se o to ucházejí. Partneři v KIKu, to jsou vlastně ti akteři ze všech tří stran trojuhelníka, pak máme to kolokaci, o tom jsem už hovořil, to znamená soustředit inovace eh, na jednom místě nebo blízko k sobě. To znamená, že jestli potřebujeme, aby studenti hovořili s profesory, aby do toho byli také zapojeni eh, eh, výrobci a tak dále, eh, to nemůže být přes 500 kilometrů a tak, to nemá smysl. Dále, eh, tady opět eh, připomínáme to, co chceme dosáhnout, čili vytvořit nový biznis, dále vzdělávání a rozvoj podnikavých lidí, vytváření pracovních míst, no a další společenské dopady, o těch jsem už hovořil. Pokud se týče vytváření nového biznisu, nových podniků, nových odvětví. E, samozřejmě musí se toho účastnit průmysl. Bez toho to nejde. Je to něco jiného, e, jinak to vypadá, že hovoříme o klimatu, energetice, e, informačních komunikačních technologiích, ale je to naprosto nezbytné. Dále je klíčové je také to, že Eh, biznis de facto proto to není vždycky jednoduché přijít s něčím novým, ne, je to opravdu často obtížné, takže tam chceme pomáhat. Eh, druhý bod, vzdělávání lidí v biznesu, podnikavých lidí, podnikatelů. Já se k tomu eh, vrátím ještě, ale chci potrhnout na tomto místě, že my v Evropě Eh, my máme eh, vzdělávání, ale prostě trvá to strašně dlouho. Máme vynikající systém eh, vysokého školství a jsme v mnohých oblastech konkurenceschopní. Jenomže my vzděláváme hlavně pro zaměstnance. My počítáme, že lidé z diplomy se stanou zaměstnanci, ale ne podnikatelé. Takže eh, někteří lidé říkají, prostě člověka nelze vychovat, z člověka nelze vychovat podnikatele. Já si myslím, že to je naprosto nepravda, naprosto špatně. Prostě lidé mají své eh, jistě předpoklady osobní, ale eh, s nimi lze pracovat a my můžeme dělat mnohem více na, podnik, na podporu podnikatelského uvažování a tady ty kicks by mohly pomoci. Další věc. Eh, tady máme těch několik skutečně důležitých výzev. První je excelence. Velice často v Evropě hovoříme o excelenci eh, na světové úrovně. A pak tedy se ptáme, a s kým se tedy srovnáváme a nastane ticho. V Evropě máme skutečně vynikající činnosti, ale my jsme je nepropojili tak, aby skutečně dosáhli té světové úrovně. Druhý bod je třeba dále podporovat vysoké školství a e, tak, aby fungoval jako katalyzátor toho dalšího vývoje. A opět jeden příklad z Číny. E, naše učení praxi, learning by doing, e, to je, není zrovna naše silná stránka. Některé významné univerzity už na to přišly a my tady budeme chtít pomáhat, poněvadž eh, předpokládám, že přední univerzity budou součástí naší činnosti. Dále je tady ta vzdělávání k podnikavosti, o tom jsem hovořil. No a teď eh, využití podnikání, podnikavosti eh, prostřednictvím toho, co tady máme, společnosti, malé, střední podniky, startupy, nový biznis a tak dále. Toto je zajímavá věc. Každý rok, když se ohlédneme a e, vidíme, že se objevuje pár IT firm, nicméně podívejme se na světových top 500 a předpokládejme, že co pár let se dochází v obměně v tom žebříčku těch nejlepších 100. Eh, prostě mění se to každé 3-4 roky. Kolik z těch nových, které se dostávají do té první stovky, kolik je tam Evropanů? Co myslíte? Velice málo. Čili to opět do jisté míry ilustruje to, že pokud se týče nových eh, modelů podnikání a tak dále, prostě, že se nám se prostě nedaří nacházet nové cesty. Dále máme výzkum technický, netechnický, který může vést eh, k maximálnímu využití inovačních příležitostí. To možná zatím nebudí moc zájmu, ale já bych si dovolil opět jeden příklad. Mnozí v Evropě říkají, to, my tady máme prostě tolik dobrých eh, nápadů, ale eh, proč nám nejde inovace? A já říkám, invence, tedy vynálezy, eh, to nesouvisí úplně, to není to tež jako inovace. Eh, eh, Číňany jsou na tom, že oni mají inovace různé, inovace třeba i imitací, že tam máme, kolik máme napodobenin výrobku od Nokia, máme tedy inovaci v logistických řetězcech, to všechno je třeba brát v úvahu. Proto já tady na jedné straně podporuji základní výzkum, inovaci, která je založena na stávajících technologií. Proč ne? Už jsem hovořil o tom, že v Evropě eh, máme, eh, jsme, jsme, jsme schopní, proč ne? Máme vynikající technologická střediska, máme silný průmysl, jenom je třeba je propojit a propojit je v eh, transnacionální střediska, abychom vytvořili celoevropské eh, příležitosti. Hovořil jsem o těch kolokačních centrech, to je velmi klíčová záležitost. To pravděpodobně eh, bylo to nejobtížnější v, při vytváření návrhu těch komunit. A mnozí říkali, že kteří se pokoušeli to dát dohromady, že toto je ta nejobtížnější část. Ale já musím říct, že eh, mnozí lidé z průmyslu říkají jednu a tu samou věc. A sice, že eh, eh, pokud se znalosti předávají na papíře, tak to už prostě není na výšší doby, to nebude fungovat. Čili je třeba, aby znalosti proudily spolu s lidmi. To znamená, že eh, potřebujeme, aby studenti, kteří mají nápady, vytvořili eh, také společnosti. To je ono. IPR, to je také zajímavá politika. Eh, u nás eh, možná, nebo od nás eh, někteří očekávali, že my budeme řešit problémy IP v Evropě. Já myslím, že ne, my jsme spíš takový nějací prostředníci eh, nebo pomocníci. Čili my budeme spolupracovat s KIKy a motivat je pro politiku v IPR, což nebude tak těžké. Znamená to evropský patent? Nevím, jestli to k tomu patří nebo ne. Eh, možná to není, není eh, nutné to není, eh, ale možná by to byl dobrý nápad. Ale my prostě se toho nemůžeme příliš ponořit, že to bychom se utopili v přípravných pracích. Na závěr, já si myslím, že Evropa v inovacích prostě není příliš viditelná. Já jsem hovořil o Číňanech a Američanech. Eh, oni, oni tedy jaksi eh, hodně se zabývají těmito myšlenkami, ale také říkají, no jo, tak ale vám ujíždí vlak, nedá se nic dělat. Takže eh, to, tohle to všechno musíme dělat a jestli chceme dospět k výsledkům, tak potřebujeme mít firmy vedené svými eh, generálními řediteli. CEO, Ale to skutečně potřebujeme. Takže pokud máme obchodní plán, ten musí být, musí, musí se přetvořit do eh, jednotlivých konkrétních kroků a musíme mít eh, zaměřené investice eh, a musíme předem vědět, co proto potřebujeme co bude motorem. A e, pokud tedy máme takovýto obchodní plán, tak to znamená, že všichni máme určitou zodpovědnost vůči němu. A my říkáme, my potřebujeme se pohnout dopředu a přihlásit s novými takovými plány. Takže jak na tom jsme e, momentálně, máme 20 návrhů na eh, znalostně inovační komunity. Teď na tom pracuje eh, teď na tom pracují tedy eh, výběrové komise. A v prosinci snad už budeme mít první výsledky. Takže tolik, jak to vypadá. A já se chci vrátit k tomu, co jsem řekl na začátku. Ono to je do určité míry experiment, který prostě podle mě nemůže selhat. Nesmíme dovolit, aby selhal. Ale přesto je to experiment. Já jako fyzik vím, že když experimentujeme, tak eh, budeme se muset potom učit a eh, vyvozovat důsledky z toho, co se naučíme. Takže do tohoto procesu se dostaneme od ledna. Co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně, budeme to debatovat úplně otevřeně. Další prvek samozřejmě eh, je tento. V Evropě máme inovace, proč ne? Ale eh, naší silnou stránkou není orientace na výsledky, na výkon. Ale jak jsem eh, říkal, tato síť inovací, do toho zapadá mnohem více komponentů a prostě každý skvělý nápad eh, se budeme se propojit s inovací a budeme se mít výsledky. Čili na to se musíme zaměřovat také na komunikační technologie, také na uznávání vynikajících výsledků a rozeznávání. Eh, možná taková eh, podnikatelská akademie, to já se omlouvám za tento termín, ale to nemá nic společného s novou školou. Toto není žádná nová vysoká škola nebo něco podobného. Je to prostě skupina lidí. E, jsou to lidé, kteří dosahují jako podnikatele vynikajících výsledků v Evropě i mimo Evropu a mohou pomáhat mladým podnikatelům v kolokačních centrech, aby jaksi přestoupili svůj stín a, a aby se jejich vývoj urychlil. Eh, já jsem hovořil o vzdělávání a tak dále. My bychom eh, rádi měli taky eh, postupně dospěli k našim vlastním diplomům a titulům. Hovořím také o ceně pro podnikatele. Proč? Prostě ono skutečně je třeba odměňovat skupiny, profesory, studenty, kteří prostě bojují za ty myšlenky, pracuji pro ně. EIT to je takové úsilí, to jsem možná mohl říct na začátku. To, to není proto, aby e, pro všechny byly stejné příležitosti. Pokud chcete něco takového, tak se nedívejte na EIT. To je proto, abychom podpořili ty nejlepší, co tady máme, a aby ti, kteří nejlepší, se mohli pohybovat před rychleji. To znamená, že eh, někteří dosáhnou excelence, někteří prostě budou na nižší úrovni. My musíme ještě mnohé vykonat, pokud se týče vytváření nových eh, podnikatelských modelů odvětví nového biznesu. Já jsem schválně zatím nehovořil o eh, finanční stránce. A to je zajímavé. EIT rozhodl, že my budeme financovat eh, KIKS, eh, ty KIKy pouze do úrovně 25%. My tedy očekáváme, že oni dodají ty další tři čtvrtiny, což je velmi neobvyklé. Proč jsme se rozhodli touto cestou? Pokud tedy se to chcete účastnit, výborně, ano, to je dobře, ale eh, také Prostě musíte prokázat, že to myslíte upřímně. A, a proto tedy ten vysoký finanční podíl. E, já myslím, že my jsme o tom uvažovali a e, prostě dospěli jsme tady k tomu, e, kteří jsou ti nejlepší. To jsou ti, kteří prostě jsou schopni Eh, dát do toho vlastní peníze, vlastní prostředky, potom tam budou evropské programy, regionální programy a tak dále, čili eh, ono ty peníze se seženou. Ale my prostě chceme vytvořit inovační komunity o velikosti nějakých 40 až 100 milionů eur ročně, když to vyjádřím penězích. Že je to jasné, tedy když chcete něco udělat na světové úrovni, potřebujete benchmarky, potřebujete se hodnotit. To je to nej eh, složitější, nebo prostě jak to Evropa dělá, prostě složitěji to už nejde. My jsme měli tedy eh, zasedání OECD a, a eh, my těch benchmarků a těch systém hodnocení máme celou hromadu a to prostě se nedá použít. Čili my sice využijeme všechny informace, které máme k dispozici, ale výsledkem musí být velice jednoduchý eh, a účelný způsob eh, toho hodnocení a benchmarku. Čili my už na tom pracujeme, ale tady budeme se o tom bavit také s těmi kiky. My určitě eh, v budoucnu přijdeme s nějakou strategickou inovační agendou pro EIT do budoucna a budeme spolupracovat s dalšími aktéry, čili to jsou ty různé mezinárodní organizace, evropské organizace, iniciativy a tak dále. No a teď už se dostávám ke konci, čili co chceme dělat, pomáhat stávajícímu průmyslu, vytvářet nové logistické řetězce, vytvářet pracovní místa, eh, zlepšovat eh, vysoké školství, napomáhat klimatickým změnám a tak dále. Za předpokladu, že se nám podaří eh, rozpoznat a smířit se s výzvami, které tady máme, E, e, v Evropě my hodně debatujeme o tom, jestli to je výzva nebo nevýzva. E, prostě my se musíme, musíme dělat méně mluvit a více dělat. Dále musíme se učit z úspěchu i z neúspěchu. Musíme dát čas kikům, tak aby se mohli vypracovat na světovou úroveň. Chceme jim dát prostředky, až tedy financová až na 12 let a samozřejmě eh, musíme budovat nové, nová tato společenství, nové komunity a vy musíme prostě konat a musíme eh, prokazovat výsledky. My jsme hovořili o tom, že máme ten přístup can do, ano, jde to. Jde to. Jde. Takže prostě, a to, to jde, to znamená, prostě dělejme to. To Evropě je trošku něco jiného. Mnoho zemí jinde ve světě se to tak dělá, že já jsem hovořil hodně o Číně. E, já jsem o tom hovořil e, v Číně s někým a ten e, dotyčný člověk řekl, takže na co se mám soustředit, kolik peněz do toho můžu vložit, kdy začneme, no a pak se budeme bavit o výsledcích. Kež by ty naše kiky uvažovali stejným způsobem. Děkuji vám. Děkuji srdečně. To bylo velice zajímavé a jasné. Hlásí se o slovo celá řada kolegů. Paní kolegyně Cavelio. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji panu předsedovi EIT za jeho prezentaci. To EIT je velice zajímavá iniciativa a po zlouhavém začátku to nyní běží dobře a plynule. Mám tři krátké otázky. Jednou charakteristickým rysem pro EIT je, že vaše cíle by také měly jít ruku v ruce s evropskými cíly, které stanovuje Evropská rada a Evropský parlament. Jak se domníváte, že EIT se hodí do nové inovační strategie, kterou představila komise. Já jsem si balíček přečetla a byl jsem byla jsem poněkud znepokojena, protože v tomto inovačním balíčku jsem příliš zmínek o EIT nenašla. Za druhé, prezident Barroso před touto sněmovnou nás seznámil s hlavními směry nové komise a on má ambiciózní program pro novou průmyslovou strategii Evropy, která má být založena na inovaci. To se týká také zemědělství, které by mělo být eh, znalostním zemědělstvím a jak se domníváte, že k tomuto může EIT přispět. A za třetí, EIT eh, e je takový projekt eh, Lighthouse majáku a jde o to, aby také sehrával modelovou roli. A proto mě by zajímalo, do jaké míry jiné univerzity mohou se podobně chovat a vytvořit podobné struktury a také tak říkajíc aktualizovat své plány a osnovy. I to je tedy role katalyzátora a jak hodláte této role jako EIT využít? Pan kolega Chacikar Markákis. Děkuji, já nemám otázku, jen bych chtěl podat komentář. EIT je něco jako naše miminko, my jsme byli velmi rychlí v realizaci myšlenky učinit EIT na základě projevu pana Baroza v roce 2005 a potom v roce 2008 to bylo prostě na stole. Parlament spolupracoval velmi úzce s komisí a radou v tomto eh, rámci a jsem skutečně nadšen tím, co se z toho stalo. My jsme to sledovali jako zákonodárci jsme, máme možnost stanovit pouze rámcové podmínky a naplnit životem to musíte vy. A mně se přitom velmi líbí to, že ten strategický přístup Eh, toho, kde Evropané jsou silní, kde mohou vyrovnat určité své slabiny. To vyjadřuje trošku evropský patriotismus. A to je správný příspěv. Zatím to trošku scházelo. Naše národní vlády to dělaly, ale v rámci EU se to neprojevovalo také silně. A to proto, eh, že výzkum a vývoj je mnohovrstevný. Velmi se mi líbilo to, že se na vše díváte strategicky. Vysledil jste to na základě Commons. Tam se musíme dívat strategicky na eh, nejrůznější výrobní řetězce. Takže blahopřeji. Jsem také velmi rád, že inovaci nedefinujete obšírně, nýbrž eh, jako to, co je dobrý biznis, co nám dá peníze. Já vždycky říkám, že výzkum je investování peněz do vědomostí, ale inovace je obrácená. Z vědomostí se udělají peníze. To znamená, že se eh, realizují lepší eh, služby, lepší produkty na základě vědomostí. A to je správný přístup. Eh, gratuluji vám k tomu, jak jste rychlí. Já se nedomnívám, že byly určité počáteční potíže. Myslím si naopak, že všechno dobře fungovalo. Takže ještě jednou gratuluji. Měl jsem určitou otázku a sice ten třetí KIK, ten by se měl skutečně zabývat zdravotnictvím, zdravím a výživou. To je oblast, která nás vnáší do eh, zvláštní situace. Včera jsme hovořili o výzkumu v oblasti Alzheimerovy choroby a já se domnívám, že to je oblast, do které byste mohli eh, tedy jít a mohli byste se podívat na ty dopady na zdraví. To je skutečně elementární. Zde také existuje studie STOA, je tam mnoho znalostí z Nizozemska, což je normální. Ještě poslední informace na téma KIK, informační společnost. To bude jistě stěžení téma. Vy jste hovořil o tom, že máte mnohé inženýry. Prosím, ale nezapomeňte také eh, humanitní vědy Musíme konstatovat, že v oblasti informačních věd dochází k určitému přebytku a také k problémům s ochranou osobních dat. Je nutné mít vědce humanitního směru, psychologii, aby toto také mohli zkoumat. Ještě jednou jsem nadšen a děkuji vám. Děkuji, kolega Lambert. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za velice nadšenou prezentaci. Vy jste také zde hovořil o EIT a také o prostředí, ve kterém se nalezáme. Já se domnívám, že zaměření EIT je správné a to, že klima a energie je jádrem strategie, to se mi zdá jako zelenému správná volba. Mně se také líbí, jak vy jste o tom hovořil, je to také otázka příležitostí a my musíme vidět obě dvě strany medaile. Já také sdílím váš názor na naléhavost a také se mi líbilo, jak jste tady hovořil o Evropě v souvislosti s USA a s Čínou. A když se podíváme na to, že za vlády Bushe šlo čtyřikrát více kapitálu do, v oblasti technologie v oblasti životního prostředí, to bylo tedy čtyřikrát více než v Evropě a my neustále jenom o klimatických změnách hovoříme. A my si jako Evropané toto musíme uvědomovat. My někdy jsme spokojení s tím a stále se chválíme, jak jsme skvělí v oblasti životního prostředí, ale my musíme přiznat, že tomu tak není. My máme malinký předstih v určitých oblastech, ale musíme být lepší všude. Třetí věc eh, je kolokace. To se mi také líbilo, eh, o čem jste hovořil. Já jsem z firmy, kde jsme začali s prací na dálku ale v současné době se toto ztrácí. A já bych se také vás chtěl zeptat na inovace. Inovace se týká technologií, ale netýká se to pouze techniky, týká se to také postupu, procesu a také od, týká se to také business modelů do jaké míry se na toto EIT také zaměřuje, protože technika problém nevyřeší. Především musíme změnit naše myšlení a struktury. Já se chci zeptat, já vidím, že Toto je velice dobrý komunitární nástroj, který se zde vytváří. A v souvislosti s klimatickým balíčkem chci říci, že mnoho evropských e, státníků mý, e, smýšlí pouze v rámci e, národních hranic. Ale já se domnívám, že my opravdu musíme se posunout na evropskou úroveň. A potom se chci zeptat na peníze 2 nebo 3 do výzkumu. Eh, je důležité, aby tam byly pákové efekty, aby nejenom peníze pouze tekly, ale mě by zajímalo, zdali vkládáme opravdu dostatečné množství peněz do této oblasti. A potom IPR já, to je také incentiv. Já, když něco inovuji, tak také chci potom také mít z toho zisk. A je také důležité mít patenty, ovšem nesmím na nich jenom sedět. Musím se postarat také o to, aby tyto patenty vydělávaly. A v současné době mohu říci, že Evropa má není šanci se stát opět průmyslovou velmocí. A já tady schválně hovořím o průmyslu. Někteří z nás to vzdali a někteří říkají, že chceme pouze eh, Evropu služeb, ale já se domnívám, že klimatické změny nás povedou k tomu, že v Evropě opravdu musíme zase nastolit průmyslovou výrobu v eh, zeleném duchu. Děkuji. Pan kolega Gírek. Děkuji vám. Já se domnívám, že váš ústav EIT eh, e je inovací sám o sobě. To je velmi pozitivní konstatace. A když hovoříme o inovaci, tak jak již jsme v minulosti také říkali, inovace to je trh, který dobře funguje, výzkum eh, a snaha o kvalitu, také kvalitní vzdělávání a také Eh, invence a otázka dobrých eh, práv eh, patentových. Čili to je celá škála záležitostí, které zlepšují inovaci. Pokud bychom chtěli výzkum a inovaci vložit na trh, pak je nutné vycházet ze zásad eh, hospodářských eh, postupů a je nutné postupovat eh, inovativně. Pokud trh funguje dobře, pak je nutné si však položit otázku, zda není vhodné jej inovovat, což je pozitivní zjištění. Výzkum probíhá také v rámci sedmého programu na úrovni jednotlivých zemí výzkum však ještě není eh, nejlépe realizován. Vy jste se zmínil o Číně, o úspěchu Číňanů tam ten úspěch je dán tím, že jejich výchova a vzdělání ve vědeckých a technických oborech je velmi dobrá. Bohužel u nás v Evropě máme určité problémy. Problémy v této oblasti výchovy a vzdělání. Je zde příliš mnoho kandidátů, ale inovace, v této oblasti máme před sebou hodně úkolů, tak aby bylo možné realizovat také eh, patentová práva a to na široké úrovni. Jak však můžeme inovace realizovat? Já bych měl otázku. Během debaty o založení EIT pan Barroso předložil tři témata klimatické změny, obnovitelné energie a moderní informatiku. A já bych měl otázku ke klimatickým změnám. Toto téma již bylo zde zmíněno. A také se ptám, Jde o vytvoření společného modelu klimatických změn, který by reagoval na všechny aspekty a nejenom tedy na dopad CO2. A nebo se předpokládá, že tyto změny již jsou prokázané? Můžete prosím odpovědět na tuto otázku, jaký smysl má výzkum klimatických změn? Frau Rera Madurell. Paní Madurel. Gracias, presidente. Yo también quiero... Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu Šurmanovi za prezentaci a také za jeho práci. Plně souhlasím s jeho úvahami o vývoji, rozvoji a o vzdělávání v Evropě a také myslím si, že cíle EIT jsou jasné. My chceme mít excelentní vzdělávání a já prakticky souhlasím se vším, co pan Šurman řekl. Pokud se týče zřízení institutu, tak jste řekl, že správní rada byla vytvořena v červnu 2008 a že EIT zahájilo svou oficiální činnost v září. Po eh, také zřízení sídla v Budapešti. Dovedeme si představit, jaké jste měli minulé měsíce, zajisté mě, jste měli s tím se vším hodně práce, také také jste spustili výběrové řízení pro Kiki a nyní je budete vybírat. Já se chci zeptat několik konkrétních otázek a první se týká financování. Vy víte, že toto je jedna z nejdiskutovanějších otázek zde v parlamentu. Neboť my jsme se domnívali, že není zodpovědné vytvořit novou strukturu, která by ne, neměla garantováno dostatečné financování. A také šlo o to, o schopnost EIT schopnost EIT získat soukromé peníze, například pro výzkum a také pro podporu činnosti celého institutu. Vy sektor velice dobře znáte, ale mě by zajímalo, jaká opatření uděláte, tak aby průmysl byl více zapojen spojen a sice ještě více, nej, než je to nutné pro KIX, tedy nejenom zapojit průmysl do financování, ale také jde o to, aby průmysl se podílel na koncepčním vývoji výzkumu v Evropě. A mě by také slyšel, ráda bych také slyšela váš názor na návrh rozpočtu pro u institut. Mě by zajímalo, zdali by se tam měly udělat určité změny, které byste chtěl. Možná, že bychom vám jako parlament mohli pomoci. A potom také otázka informace a komunikace. Vy jste hovořil o tom, že u institut je nová věc, se kterým se musíme seznámit a myslím si, že vy jste se velice snažil eh, dát informace o institutu na eh, internetu, také jste vydal brožuru, také jste pořádal různé semináře o cílech institutu, také jste hovořil o prioritách, o zaměření KIKu a podobně. To bylo skvělé. informace pro dotyčné, to znamená pro vědce a pro univerzity jedna věc a na druhé straně je viditelnost institutu. A, a e EIT také musí zlepšit to, aby věda byla při tomná ve všech vrstvách společnosti a proto je viditelnost EIT velice nutná. EIT by také mohl potom obrátit na sebe pozornost. A my eh, víme, že také byly rozeslány pozvánky expertům, které měly provádět hodnocení a také se zapojit do KIX. Jaké experty si představujete? A také, co od nich očekáváte v souvislosti s KIK? A ještě se chci zeptat na sídlo EIT. Eh, e Nyní je v Budapešti a byli také další kandidáti a já jsem slyšela, že se nyní v dalších městech vytváří takzvaná promotion center. Tak by mě zajímalo, co mi o tom můžete říci. A nyní paní Toja. Eh, ano, děkuji. Děkuji i já za tuto prezentaci a stejně jako ostatní kolegové bych je chtěla rovněž blahopřát. Je skutečně skvělé to, co jste nám řekla. Doufáme, že to bude pokračovat parlamentu se snažíme většinou eh, postupovat proti zřizování nových eh, struktur a orgánů, ale v tomto případě parlament eh, v principu, kromě několika málo výjimek, založení institutu podporoval. A proto chci také říci, že i parlament má tedy určitá očekávání na budoucí činnost EIT. Mám několik poznámek k, k významu výchovy a vzdělání. Ano, vždy jste upozorňoval na to, že ten aspekt vzdělání by měl být ještě více potrhován. Nejde však jenom o vzdělání, ale také o určitý postoj. Jak je možné dosáhnout toho, aby v Evropě eh, byl postoj více inovativní? Za druhé, Eh, otázka ohledně collocation, co to znamená? Já mám takový dojem, že to je nová odpověď na obecnou otázku. Často se říká, no stačí se propojit do sítě, vytvoří se síť a tak dále, ale normálně je tomu přeci tak, že ta síť není hned účinná nedá se hned spolupracovat. Takže se vracím ještě k této otázce. Hovoří se snad také o tom, že se vše koncentruje, že se hovoří face to face, nebo v čem je tedy novinka eh, tohoto mm, collocation. Já jsem měla takový pocit, že se vám to zdálo být trochu obtížné. Dále členské státy jak vědci ve střediscích eh, výtečné činnosti reagovali. Je nutné vědět, eh, jak co eh, existuje, jak je k tomu možné se postavit. Já také nevím, zda eh, i u nás jsme dobře informováni o tom, co již existuje. A ještě poslední bod. Nyní se nacházíme v takové fázi, eh, že je nutné něco učinit. Přístup komise můžeme podpořit, společné programové plánování, to je snaha o vytvíření určité kritické masy. Řekl jste 2 až 3, 2 eh, až 3 a kdybychom měli 3 tak to je cíl, tak by to bylo vynikající, ale ani to nebude dostačující ve srovnání s tím, co vydává Čína Amerika. A hovořím o výzkumu. Proto je tedy nezbytné, aby ty eh, prostředky, které dnes jsou k dispozici, byly používány koordinovaně koordinovaně, abychom dosáhli stejného cíle. Má otázka, jak se díváte na tento přístup a chtěla bych také vědět, jak vzhledem k té lehčí struktuře eh, se zohlednily náklady. Náklady musí být eh, propočítány. Eh, máme náklady provozu a potom náklady na projekty. Tady je také vždycky nutné se podívat na jednotlivý postup. Paní Tikau, ale prosím, abychom dali pozor na hodiny, což bude trošku obtížné. Jistě budete chtít odpovědět, takže doufám, že to zvládne. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky, vlastně tedy poznámku a otázku. Evropská unie v posledních letech velmi investovala do výzkumu. Máme rámcový program 567, všechno bylo úspěšné, takže máme hodně prostředků k dispozici pro výzkum a vývoj, ale bohužel nemáme dost investováno do jiné oblasti, a sice do oblasti aplikovaného výzkumu. To znamená, že e, nový prvek na základě výzkumu již byl realizován a e, pak je nutné to e, převést na trh a vydělávat z toho tady e, na tom nejsme tak dobře. Proto se chci zeptat. Pochopila jsem, že jedna z vašich strategických priorit ve vašem ústavu je e, strategie postupovat inovativně v oblasti energetiky a především obnovitelných e, energií. Já jsem zpravodajkou, co se týče energetické účinnosti budov. Eh, balík eh, o této energetické účinnosti však obsahuje celou řadu jiných z eh, návrhů směrnic a proto se chci zeptat, co v oblasti inovace probíhá ve smyslu udržitelných zdrojů energie. Do prosince chceme vybrat tři kiky a tak bychom rádi věděli, jaké téma bude projednáváno těmito středisky a jaké investice jsou navrhovány především v oblasti energetické účinnosti. Prosím, máte možnost odpovědět během několika málo minut. Prosím, pokuste se o to. Já myslím, že to bude dost času. Já eh, s dovolením tedy eh, to, jak si spojím do balíčku. Eh, děkuji vám za vaše otázky. Eh, já bych vám dal dvě takové mezní nebo okrajové podmínky, které odpovídají na některé vaše věci. Čili otázka je úspěch. Úspěch se musí dostavit jako první. Takže jestliže hovoříte o e, více penězích nebo e, větší viditelnost v inovacích, tak my nejdříve se musíme zaměřit na kiky a e, soustředit se na ty úspěchy a potom se můžeme bavit tedy reálně o penězích. Druhý bod, a to je další okrajová podmínka, my nemůžeme být a já si nepřeji, abychom byli každému vším. To je důležité, poněvadž tady eh, je takový sklon říkat eh, e EIT, to je zajímavý experiment, teď se věnujeme, nebo ať se to věnuje IPRkám, nebo možná eh, twinningu, um, sociální prvky, třeba eh, propagace vědy ve společnosti a tak dále. To všechno jsou důležité věci, ale my máme svou práci. Toto není součástí naší práce, rozhodně tady ne v této chvíli. Takže tady eh, musím být eh, eh, otevřený, takže to twinning budíš, jako, ale momentálně ne. Propagace vědy ve společnosti, ano, musí se dělat více, ale je to naše práce? Není. Eh, pokud se týče eh, nových eh, průmyslových strategií, paní Kavaliho, ano, ano, mě zajímají oblasti jako zemědělství, potravinářství a někdy tady mám depresi, když jedu do Spojených států nebo někam jinam a vidím, co všechno se tam děje. Jižní Amerika, Jižní Afrika, víno, zemědělství a tak dále. A já si říkám, pro Boha, proč my nejsme v popředí, proč my tohle to nevedeme, eh, nejsme vůči silou, když o tom tolik víme. No ale to je debata eh, v Evropském parlamentu a tak dále, to já s tím nebudu zatěžovat. My jsme řekli, že v příštím kole pravděpodobně eh, bychom se mohli zajímat potravinami a zdravím, ale Pravděpodobně, to jsou možnosti. A možná ještě o eh, kolokaci a te key showstoppers. Eh, key showstoppers. Já tady úplně otevřeně musím říct, že eh, key showstoppers to mohou být národní organizace, regionální organizace, průmyslová odvětví, která prostě s tím nechtějí mít nic společného my eh, jsme se dostali do situace, kdy lidi jaksi vyčkávají a říkají, no tak uvidíme, jak to dopadne. A já říkám, tak prostě tak to vypadá, s tím musíme počítat té realizace. Eh, showstopper to nespočívá v tomu v penězích. My máme prostě kofinancování další programy, takže nic. IPR to taky není showstopper. Eh, pokud je to showstopper pro Evropu, je to proto, že my prostě jsme, máme takovou tendenci v Evropě vždycky ještě si věci rozmýšlet, ale eh, u nás to IPR prostě se o tom eh, debatuje a tak dále, ale to se prostě, to se prostě tvoří za pochodu. A jestliže eh, eh, vy eh, prostě něco začnete dělat v Číně, máte kontrakt a za dva roky prostě se zjistí, že a to už nám nevyhovuje, jedeme dál, kašleme na tu smlouvu. Takže já si myslím, že takové ty, ty show stoppers, my bychom měli skutečně jako Evropané začít uvažovat o všech těchto věcech transnacionální uvažování tam někdy chybí, no a to moc samozřejmě nepomáhá. Takže já opravdu věřím v evropská řešení, že to je ta cesta, že takhle budeme mít dostatečnou kritickou eh, váhu. A kolokační centra, to je velice důležité v tomto kontextu. kontextu. Eh, my máme centra excelence v některých zemích, kteře, která nejsou moc daleko od sebe, čili fyzický pohyb je možné a ty chceme prostě propojit lépe. A taky jsou prostě taková ta střediska v těch sítích a všichni ostatní, kteří v té síti jsou, z toho mají prospěch samozřejmě. Čili tam skutečně je takové ta crossfertilizace. A já myslím, že podstatné je uvažovat přes hranice vlastní země. A pokud to neděláme, tak to já eh, vidím u nás, prostě třeba mezi Belgií a Německem eh, je, je to, by, to by mohlo být, to je velice blízko a bohužel to nefunguje. No a to je vlastně jeden z takových těch, z těch překážek. No. Eh, čili to je, to musíme překonat. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám za čas, který jste tomu věnovali, vaše argumenty, vaše nadšení. Já eh, věřím, že vy, kteří jste tady byli, že eh, vy to budete podporovat a v příštích měsících a letech eh, se určitě budeme ještě setkávat. Přejeme vám také jménem kolegů prostě hodně úspěchu a prostě puste se do toho dovit.